Dobrý den, vážení kolegové. Zahajuji schůzi. A paní Maria Muněz požádala o slovo. Gracias, presidente. Ayer... Děkuji, pane předsedo. Včera se v plénu pracovalo určitým tempem a já jsem nebyla schopná reagovat na to, že Orlando Zatata zemřel po eh, stávce, po hladovce, byl zadržen v, na Kubě a my chceme vyjádřit svoji solidaritu s jeho rodinou a s kubánským národem. Doufáme, že tato příležitost a pro nás bude chvíli, kdy budeme moci přemýšlet o situaci na Kubě. Je třeba zavést konstruktivní dialog s Kubou o tématu lidských práv. Děkujeme. Nebyla to technická poznámka, ale já si myslím, že je to důležité téma, které máme zmínit v plénu Evropského parlamentu, takže vám, jsem vám děčný za to, co jste řekla. Další bod, o kterém budeme hovořit, je zpráva paní Patra.